dostala se čtyři společná stanoviska, eh, také máme stanovisko komise. Eh, jejich názvy naleznete v zápisu k tomuto zasedání a termíny, které bude mít parlament pro jejich schválení, eh, budou publikovány zítra. Zápis